OK. Dear colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně. I think that we... Myslím, že můžeme začít naše odpolední zasedání. Prvním bodem na našem odpoledním programu je bod číslo 8. A to jsou sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů z 31. března. Doporučení koordinátorů jsme rozdali elektronické formě, nemáte k tomu žádné připomínky, tak je budeme považovat za schválené. Dobře. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je hlasování. Prvním bodem na našem programu hlasování je zpráva o změně, která se týká spotřeby plastových tašek. Je to doporučení do druhého čtení. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Jeden eh, poslanec za SAD navíc. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme, blahopřejeme kolegyni Auken. sono sette Andiamo adesso a eh, vot... A teď budeme hlasovat o bodu 10 na pořadu jednání. A to je hlasování o strategii v oblasti alkoholu. A hned začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A hned Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď jdeme na kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 137. To je doplnění. Kdo je pro? 137. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme o kompromisu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si to. Avete votato Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 161 a 162. Amblok, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto?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 Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Ověříme? Dobře, takže ověřujeme pozměňovací návrh 203. Zahajuji hlasování. Avete to tu? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 266 kolegy Farí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato, řekl bych, ale ověříme pro jistotu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že je to zamítnuto, ale raději ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. Takže kompromis 14b nám odpadá, takže budeme teď hlasovat o pozměňovacím návrhu 276. Kdo je pro 276? EPP? Pro? Už to vidím. Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete tato tu? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 293, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 296 o tom nehlasujeme, je to jen jazykový pozměňovací návrh, takže 297. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že je to zamítnuto, ale ověříme. A Avete votato tu? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 299. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 302. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 305, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 306, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 308 a 309 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Avete votato tu? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 32 ku 32. 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 313, ten je slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 315, tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17a. Kdo je pro? 17a. Podivná většina. Kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme, prosím. A vota to tu? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17b odpada. Ne, neodpadá. O tom budeme hlasovat. Kompromis 17b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Emendamento 342. Kdo je pro? 342. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželo, věřím. Ty skupiny jsou rozpolcené. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 344, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 341, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 353. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 354. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 346. Irače Garcia Perez. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 357 a 358, ty jsou stejné, takže hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. 359. Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 360. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď jdeme na k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijata. O jeden hlas. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to přijato? Pozměňovací návrh? Ne. Devět. Devět. ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opakujeme hlasování. Prosím, abyste pořádně zvedali ruce, protože jinak to není vidět. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro?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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Skutečný problém je v tom, že někteří poslanci uprostřed prostě nezvedají ruce. Pozměňovací návrh 83 ne, omlouvám se 20. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Odpadá, promiňte. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je? Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 56. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71, 72 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 80. Kolegyně Zomr, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to přijato. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. O jeden hlas. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme.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 96, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 98 a 99 společně jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110 a 100, až 113 unblock. D pro? Kdo proti? Zamítnuty. Pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování, je to přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování provedeme elektronicky. Hlasujte teď. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Dear colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně. A nyní budeme pokračovat v našem dnešním jednání. Ještě jsme neskončili naši práci. A máme ještě na programu další body, další body, které nás čekají před výměnou názoru s panem komisařem místopředsedou Evropské komise panem Katajnenem. Takže je to ještě jedenáctka a dvanáctka, které budeme společně projednávat. Jednak je to změna z Doha, Kyotského protokolu k rámcové umluvě Organizace spojených národů o klimatické změně a společné plnění závazků přijatých v této souvislosti. A nyní již dávám slovo okamžitě naší paní zpravodajce, kterou je paní Gardini. Ovšem rád bych, rád bych ještě předtím poprosil všechny poslance a poslankyně a hosty, aby se utěšili a poprosím vás, abyste nám pomohli pokračovat v naší práci. Takže slovo má paní Gardini, aby nám vysvětlila tento bod. Děkujeme. Elizabeth. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Je to návrh rozhodnutí A už k němu bylo vydáno stanovisko ve výboru ITRE, 53 bylo pro, jeden byl proti, jeden se zdržel. My můžeme říct si pouze ano, ne, takže i pozměňovací návrhy, které se předkládají do 15. čtvrtý, budou v tomto smyslu. Víme, že návrh rozhodnutí rady je základem pro uzavření změny z Doha a stanoví podmínky pro společné plnění závazků EU, členských států a Islandu. To bude vaše zpráva, pane předsedo pokud je o Island, který se zapojuje do tohoto systému. Já jsem chtěla na úvod se zmínit o příloze B Kyotského protokolu, především země Evropské unie se účastní té druhé části závazku pro Kyotský protokol a některé, nebo tedy většina států nejsou součástí tohoto Kyotského protokolu, dokonce ani ty, které jsou největšími znečišťovateli a Evropská unie musí přijmout všechny politické, diplomatické i hospodářské nástroje k tomu, aby donutila tyto země, aby podepsali mezinárodní závaznou dohodu, která stanoví rovné podmínky. A teď trochu k věci. Podíváme se na některé body, takové ty největší novinky, ty hlavní věci textu rady, hlavní prvky. My Předkládáme příznivé stanovisko k tomuto návrhu rozhodnutí rady. Chci připomenout, že zde není žádný předcházející vztah k politikám nebo již přijatým závazkům Evropské unie a členských států závazky, které byly přijaty v roce 2009 v souvislosti s klimatickým energetickým balíčkem. Členské státy tedy už snižují emise o 20 do roku 2020 na základě tohoto balíčku a to nám umožnilo dohodnout se na závazcích pro toto druhé období, druhou část Kyotského protokolu, protože opakuji, nedochází k žádné změně povinností a závazků, které členské státy už přijaly. Pokud jde o povinnost oznamování a zaučtovávání, tak zde se zvyšuje zodpovědnost smluvních stran protože v tomto druhém závazkovém období každá strana musí předložit zprávu, vstupní zprávu, jejímž cílem je usnadnit výpočet přiděleného množství i vlastní kapacitu podávat zprávy o vlastních emisích a o přidělených množstvích. To je tedy další krok směrem ke zvýšení zodpovědnosti smluvních stran. Pak je zde ještě novinka, která se týká mechanismu vztahujícího se k ambicím. Už něco takového existuje, ale dnes, pokud se některý stát chce zavázat více, chce přijít, přijmout ambicioznější cíl, ambicioznější závazek, tak v současné době Bylo to považováno tedy za úpravu přílohy B Kyotského protokolu, takže aby to mohlo stoupit v platnost, tak s tím museli souhlasit všechny strany, které jsou účastny tohoto protokolu a muselo to ratifikovat, musela to ratifikovat tři čtvrtiny členů. Ale podle té změny z Doha je to mnohem jednodušší, říká se tomu zjednodušený postup, protože navýšení těchto ambicí, které navrhne některá strana ve vztahu ke svým vlastním cílům, je považována tedy tato změna za přijatou, pokud tři čtvrtiny zúčastněných stran nevznesou námitku a už není potřeba ratifikace, aby tato změna, tento ambicioznější cíl vstoupil v platnost. Ta novela z Doha navíc automaticky upravuje cíl určité strany, aby se zabránilo tomu, že její cíl pro období 2013 až 2020 překročí její průměrné emise, které byly zaznamenány v období 2008 až 2012. Pak zde máme nový plyn, který zde byl začleněn, NF3. To je velmi silný skleníkový plyn, který je jednou z hlavních příčin globálního oteplování. V současné době ty emise jsou poměrně malé, ale prudce narůstají. Proto to tedy bylo začleněno do této novely. To jsou hlavní body. Připomínáme, že je třeba postupovat rychle, protože je jasné, že s výhledem na ten pařížský program na konci roku 2015 budeme potřebovat eh, tento balíček už uzavřít. Nejdříve tedy výbor NV, pak Evropský parlament. Doufáme, že budou postupovat rychle a bude to schváleno bez dalších průtahů. 16. února 2015, to bylo indikativní datum, které bylo původně uvedeno, to už bohužel není možné. To už členské státy nestihnou ratifikovat tento protokol, ale bylo by vhodné, aby národní ratifikační procesy jednotlivých států proběhly alespoň ve třetím čtvrtletí roku 2015, abychom měli hotové nástroje před Paříží. Jak připomínám, v Paříži to bude velmi důležitá konference a my doufáme, že se nám podaří konečně dosáhnout této mezinárodní dohody, o kterou usilujeme už tolik let a tolik let na ní pracujeme. Děkuji. Děkuji. A já budu okamžitě pokračovat s bodem 12, abychom potom o nich mohli diskutovat společně. A je to dohoda o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kyotského protokolu k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Jak si jistě vzpomínáte z jiných diskuzí, návrh doporučení, který jsme formulovali, se týká návrhu rozhodnutí Rady o tom, že by se podepsala dohoda mezi EU členskými státy a Islandem, pokud jde o účast Islandu na společných závazcích Evropské unie a členských států v tom době Kyotského protokolu k rámcové umluvě OSN o změně klimatu. Týká se to tedy podpisu dohody mezi EU, členskými státy a Islandem k této druhé fázi Kyotského protokolu. Jak víte, Kyotský protokol stanoví cíle, pokud jde o snižování emisí. Je to mezinárodně závazné. V roce 2002 došlo k ratifikaci Členské státy, tehdy bylo 15, se zavázaly, že společně budou usilovat o dosažení těchto klimatických cílů. Unie a členské státy byly tedy společně zodpovědné už od roku 2002, už v tom prvním období 2008 až 2018 dosáhly snížení o více než 8 kolektivních emisí. Ve svých závěrech z 9. 3. 2012 rada navrhuje, aby proto druhé kontrolní období byl přijat společný cíl 20 v porovnání s rokem 1990. S tím souhlasily členské státy na konferenci v Doha. Pak zde máme tedy změnu z Doha od 1 první 2013 až do 31. 12. 2020. Tím je tedy vymezeno to druhé kontrolní období. EU, členské státy a Island se společně zavazují, že omezí své emise skleníkových plynů o 80 Tento závazek byl určen na základě komplexních emisí skleníkových plynů, které byly dovoleny pro toto období. Návrh doporučení pozitivně hodnotí návrh eh, rozhodnutí rady k dohodě o účasti Islandu na v druhém kontrolním období Kotského protokolu k rámcové umluvě OSN o změně klimatu. Konkrétně bych rád zdůraznil, že Island je už součástí přílohy 1 Kyotského protokolu a splnil své cíle v tom prvním období, kdy musel snížit emise o 10 V současné době klesly jeho emise o 2% v průměru. V roce 2009 eh, Island vyjádřil zájem, že chce společně s EU a členskými státy usilovat o snižování emisí i v druhém kontrolním období Island je účasten na systému výměny emisí ETS a také mechanismu monitorování skleníkových plynů. Island má zájem o společné plnění těchto cílů společně s EU a jejími členskými státy bez ohledu na to, zda vstoupí nebo nevstoupí do Evropské unie. To znamená, že jednání, předstupová jednání vůbec s tím nemají žádnou souvislost. Je jasné, že jsem pro ratifikaci bez zbytečných odkladů, stejně jako navrhuje kolega, Gard, kolegyně Gardiny. Je důležité, aby tato ratifikace proběhla ještě před Paříží 2015. A teď si pan předseda vypnul mikrofon. E A teď dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům. Začnu panem Andulakisem. Stínový zpravodaj k oběma zprávám. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval, poděkoval oběma zpravodajům za odvedenou práci. Je nesmírně obtížné nesouhlasit s potřebou okamžitých rozhodnutí, pokud jde o tato doporučení a ratifikaci Evropskou unii ohledně změny z toho protokolu a rovněž i dohody o účasti Islandu na závacích v tom druhém kontrolním období. Pokud jde o tuto změnu z Doha, jedná se zároveň o druhé kontrolní období Kyotského protokolu. Evropská unie společně s Islandem si stanovila pro toto období konkrétní cíle od roku 2013 až do roku 2020. Zavázali jsme se k 80% snížení ve srovnání s rokem 1990. My jsme pokud jde o tyto závazky v rámci EU, již jsme k tomu přistoupili ještě před pařížskou konferenci. Ovšem chceme zajistit to, že dojde k obnově těchto našich závazků, pokud jde o snížení emisí. Je to nesmírně důležité úsilí, nesmírně důležité úsilí zásadní, aby tyto dvě doporučení získaly velkou většinu ve Evropském parlamentu, tak aby ratifikační procesy na straně členských států byly zahájeny co nejdříve. Ovšem nesmíme samozřejmě zapomínat zapomínat za žádných okolností, jak již bylo zmíněno i komisí, to, že klimatické změny jsou globálním problémem, to znamená, že i reakce a řešení musí mít globální charakter. Pokud jde o zahájení nebo vstup v platnost této změny z Doha, potřebujeme samozřejmě určité ratifikační postupy, jejich splnění. Zatím došlo pouze k podepsání ze strany 620 zemí a proto bych požadoval, aby Evropská komise ještě zvýšila úsilí v tomto ohledu, pokud jde o environmentální diplomacii tak aby skutečně došlo k určité snaze opravdu a tlaku na všechny zúčastněné strany a urychlenou ratifikaci. Děkujeme pan, paní Giering nebo pan Danke za EKR. Děkuji. Já, pane předsedo, nemám k tomu. Ne, nebudu, nebudu k tomu mít žádné připomínky, jenom děkuji za tyto zprávy. Děkuji. Já opravdu pouze několik, několik bodů, pokud jde o plnění závazku a zajištění dohody, to jsou dvě různé věci. Samozřejmě, že před Paříži to bude velice důležité, ovšem samozřejmě uvidíme, jakým způsobem dojde k samotnému plnění. To bude takový test toho, jak se nám to povedlo. To je všechno. Děkujeme, pan Gebrandy. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž souhlasím plně s oběma zpravodaji. Myslím si, že je zásadní, abychom tlačili na členské státy, aby urychlili tento ratifikační proces ještě před pařížskou konferenci zúčastněných stran. To, a já samozřejmě, to je takový, abych mm, to uvedl mým vlastním příkladem, tak tím jsem vlastně ukončil můj příspěvek. Paní Konečna a jen bych chtěla poděkovat za práci obou zpravodajům a <clears throat> GUE NGL se určitě připojí k podpoře obou těchto zpráv. Děkujeme, říká pan předseda, pan Nejvy nebo pan Lafronte. Děkuji, já hovořím jménem pana Afronteho Obě dvě rozhodnutí, o nichž diskutujeme, jsou relativně jednoduchá, bezbolestná spíše. Cíle snižování emisí o 20 do roku 2020 to je už závazný cíl pro Evropskou unii a její členské státy. A to je cíl, který bude snadno dosažitelný, protože už teď jsme dosáhli 18 a to o pět let dříve. Pokud by změna z Doha měla být ratifikována 144 zeměmi, tak by bylo dobré, že bychom sdíleli tento cíl s větším počtem zemí. Ale mělo by to mít také zpětnou působnost od začátku roku 2013. Pokud nám to umožní zhodnotit úsilí Evropské unie, tak na druhé straně by to mohla být překážka pro jiné země. V nejlepším případě ratifikační nástroje budou moci být předkládány od konce roku 2015. Je těžké si představit, že začlenění takových zemí, které jsou velmi vzdáleny dosažení tohoto cíle, budou zahrnuty do přílohy B. Je pozitivní, že NF3 je zahrnut mezi skleníkové plyny a že je zde také uh, automatický mechanismus přizpůsobování těchto cílů v souvislosti s průměrnou hodnotou za roky 2008 až 2012. Děkujeme. Prosím ještě další připomínky. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne přeji všem. Ráda bych rovněž poděkovala oběma zpravodajům za návrhy těchto doporučení které navrhují souhlas se závěry Rady za EU, pokud jde o změnu z Doha Kyotského protokolu. První paní zpravodajka správně poukázala na to, že ratifikace nemění nic v tomto ohledu pokud jde o naše cíle, legislativu, které jsme si stanovili interně v rámci EU. Ovšem jde o nesmírně důležité symbolické gesto, které vyšleme ze strany EU a umožní nám to určitě takové promosti, pro, mm, vlastně propojení mezi závazky na mezinárodní úrovni od stávajícího období až do roku 2020. My samozřejmě očekáváme, že nová pařížská dohoda v tom období vstoupí v platnost. Myslím si, že je jasné, to, že EU skutečně dělá vše pro urychlení tohoto vyjednávacího procesu. Ráda bych proto poděkovala poslancům za zdůraznění účinku této klimatické diplomacie. Paní Federica Morgherini, vysoká představitelka, tuto klimatickou diplomaci považuje za centrální prioritu pro svou práci v roce 2015 a skutečně se zahraničními službami členských států Evropské komise velice úzce pracuje na tomto tématu a maximalizuje tlak na naše partnery, především země G20, které v podstatě um, jsou zodpovědné za tři čtvrtiny všech globálních skleníkových plynů, tak aby skutečně plnili veškeré, nebo stanovili a splnili veškeré závazky, které vyplývají z této nové dohody. Velice důležité, aby všechny zúčastněné subjekty na evropské i mezinárodní scéně spolupracovaly velice rázným způsobem k dosažení nové dohody. Členské státy pokračují ratifikačními procesy na národní úrovni a my za komisi jsme přesvědčeni tomu, o, o tom, že, do, že v podstatě někde eh, v, v období válného shromáždění OSN již budeme moci říci, že ten ratifikační proces byl dokončen. Pokud jde o Island, Island se zúčastňuje společných plnění na stejném základě jako členské státy EU. Chceme, pak, že chceme zajistit, aby to bylo aplikováno nediskriminačním způsobem, tak aby jsme přistupovali k Islandu stejným způsobem jako u členského státu, tak jsme stanovili emise pro Island přesně tak, jak je to zakotveno v rámci Kyotského protokolu a tak jak bylo změněno dohodou z toho i legislativou EU v rám, i včetně e, klimatickou energetickou balíčku z roku 2009. I tato ratifikace vyšla velice jasný signál mezinárodnímu společenství ohledně toho, že se držíme našich závazků a vyšle to i určitý příklad přízna, e, signál spolupráce mezi ambiciozními partnery. Tím bych ukončila naše vystoupení a poděkovala ještě jednou vám, pane předsedo, oběma zpravodajům. Děkujeme a ještě bych vám připomněl deadline pro pozměňovací návrhy, to je 15. dubna a hlasování v našem výboru 6. 7. května a na plenárce v červnu nebo v červenci, říká pan předseda. A nyní vlastně můžeme přerušit naše dnešní odpolední jednání tak asi na 20-25 minut a počkáme na pana místo předsedu Katajnena a sejdeme se zde opět v 16.30. Děkuji. Dear colleagues, Vážení kolegové, můžeme začít. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času a e, výměna názoru s místopředsedou komise panem Katajnenem bude pro nás jistě velmi užitečná. Pan komisař má na starosti pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. A pro nás bude velice přínosné si vyslechnout přímo od něj, jaké jsou v těchto bodech priority komise. A také si s ním vyměnit naše názory, abyste si i vy pane komisaři, mohl vyslechnout priority eh, poslanců Evropského parlamentu a abyste nám mohl vysvětlit, eh, jaké jsou hlavní body, na které se hodláte zaměřovat a které hodláte rozvíjet eh, v rámci pracovního programu na rok 2015 a také během příprav pracovního programu na příští rok 2016. Já tedy vám eh, rovnou dám slovo, pane komisaři, a poté bude prostor pro výměnu názoru s členy výboru. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám, že jste mě eh, pozvali na zasedání vašeho výboru. Velmi se těším na diskuzi s vámi, na diskuzi ohledně pracovního programu na letošní rok a velice mě zajímají vaše postřehy, vaše názory na to, jak vylepšit investice, jaké investice potřebujeme na posílení růstového potenciálu a tak dále. Takže využijeme této příležitosti k tomu, abychom se od sebe vzájemně učili. Pracovní program komise na rok 2015 má poměrně jasné zaměření. Naším cílem je přinést výsledky co nejrychleji, jak už jste mohli vidět například z návrhu investičního plánu pro Evropu, z návrhu strategie energetické unie nebo z cestovní mapy k pařížské konferenci eh, Unie digitálních a kapitálových trhů a nebo iniciativy pro zaměstnanost mladých. Pracovní program komise býval eh, dlouhý dokument, o kterém se prakticky nemluvilo, ale tentokrát je to jinak jsme nová komise a chceme se postarat o to, aby naše stávající i nové politiky podporovaly růst, zaměstnanost a sociální i ekologickou udržitelnost. Chceme konkrétní výsledky. Komise se eh, vynasnaží, jak jen je v jejich silách, ale nemůže jednat sama. Každý si musí uvědomit, že status quo už nemůžeme dále protahovat. Proto by mě zajímaly vaše názory na to, jak postupovat společně a právě proto jsem tu dnes s vámi, abych Eh, vám naslouchal. Eh, komise chce začít v podstatě od znovu, tak jak už eh, reflektuje její nová struktura. Místo předsedové pracují v projektových týmech a rozhodují o politikách společně. Chceme, aby každý integroval do své práce hledisko udržitelného rozvoje. Nová struktura komise a naše projektová spolupráce to umožňuje. Chtěl bych také zdůraznit důležitost investičního plánu a fondu EFSI, kterým se momentálně eh, intenzivně zabývám. Pracovní program komise pro rok 2015 znamená nový začátek. Nyní je zapotřebí nepolevit v tempu a pracovat společně, abychom dosáhli výsledků. Časový rozvrh eh, v hlavních iniciativ roku 2015, včetně příslušných cestovních map, bude již brzy zveřejněn. Budeme parlament i nadále informovat o nadcházejících činnostech, ale zároveň aplikujeme princip politické diskontinuity, eh, tak jak je stanoven v rámcové dohodě. Poté, co jsme si vyslechli názory parlamentu na debatách v plénu i ve výborech, komise potvrdila eh, ta stažení, která eh, avizovala v pracovním programu. To nám nyní umožňuje soustředit energii na hledání nejlepších způsobů, jak naplnit naše politické cíle, včetně vývoje nového návrhu o kruhovém hospodářství, který bude představen během letošního roku. Dále každý komisař vlastně eh, dokončil to, co bylo naplánováno z dřívějška a bude hodnotit nové návrhy na základě priorit komise, tak jak je to stanoveno v pracovním programu komise a eh, na základě těch deseti priorit, které byly eh, základem pro schválení komise ze strany parlamentu. A to všechno si žádá čas, takže vás prosím o trpělivost. Plně si samozřejmě uvědomujeme, jaké znepokojení vyvolalo stažení některých návrhů a pečlivě jsme poslouchali argumenty. Ale na druhou stranu se domníváme, že, že nám tu jde o reálné výsledky. Nespochybňujeme ty cíle, pouze se snažíme najít nejinteligentnější způsoby, jak je naplnit. Například chceme naplnit cíl reálného kruhového hospodářství, o kterém jsem si jistý, že ještě dnes budeme diskutovat pokračovat. Nejprve bych se chtěl zmínit o investičním plánu pro Evropu. Loni v listopadu jsme přijali investiční plán pro Evropu a jak víte, přijali jsme návrh na řízení o EFSI, to bylo v lednu. Mezi návrhy v rámci investičního plánu silně figurují environmentální projekty a projekty kruhového hospodářství, které také spadají do eh, rozsahu působnosti tohoto financování. Legislativní návrh investičního plánu je nyní v rukou vašeho parlamentu. My pozorně sledujeme práci jednotlivých výborů a všechny z nich podporujeme a dodáváme jim informace, o které si žádají. Po hlasování ve výborech se těšíme na plodné diskuze s parlamentem a radou v trialozích a doufáme, že EFSI začne plně fungovat v létě. Teď k další naší prioritě. Tou je strategie energetické unie společně s cestovní mapou k pařížské konferenci, která byla nedávno schválena. Naše vize eh, ohledně klimatu je ambiciozní a energetická unie chce naplňovat tři cíle. Konkurenceschopnosti, zabezpečení dodávky a udržitelnosti. Splnění energetických a klimatických cílů do roku 2030 je naší hlavní prioritou. Jak už řekl můj kolega Franz Timmermans ve vašem výboru, komise je odhodlána zajistit, aby Evropská unie zůstala světovým lídrem na poli obnovitelných zdrojů energie. To vyžaduje od členských států, aby splňovali e, cíle obnovitelné energie do roku 2020. Návrhy na implementování politické dohody e, ohledně e, rámce energetiky a klimatu do roku 2030 budou představeny v počáteční fázi fázi mandátu nové komise. Dále budeme aktivně podporovat přechod na zdrojově úsporné kruhové hospodářství v Evropské unii, což je zcela v souladu e, s cílem udržitelného rozvoje číslo 12, který od nás vyžaduje zajištění udržitelné výroby a udržitelné spotřeby. Komise klade velký důraz na všechny tři dimenze udržitelnosti, environmentální, ekonomickou i sociální. E, nová komise bude věnovat úsilí všem těmto dimenzím udržitelného rozvoje na základě eh, mainstreamingového přístupu. Nová struktura projektových skupin pod vedením eh, místopředsedy je velice efektivní v tomto ohledu. Pokud jde o udržitelný rozvoj, ten musí být přítomen ve všech různých politických oblastech. To mají na starosti všichni moji kolegové a zejména místo předseda Timmermans, který bude na nás dohlížet tak, aby se udržitelnost nevytratila z našich úvah. Podívejme se nyní na kruhové hospodářství. To je politická priorita jak Evropské komise, tak moje a je to koncept, který bude definovat konání komise v nadcházejících pěti letech. Vzhledem k tomu, že víme eh, o globální důležitosti a ambicích eh, aktérů, jako je například Čína, by bylo bláhové neinvestovat do přechodu Evropy na model kruhového hospodářství. Z environmentálního hlediska i z hlediska konkurenceschopnosti je to velice velice důležitý problém. V mém kabinetu už se tvrdě pracuje na ambicioznějším balíčku kruhového hospodářství, který by byl efektivnější. Jaké jsou tedy naše plány? Za prvé, představíme zrevidovaný návrh odpadů. Tento nový návrh bude brát v potaz podněty, které už jsme dostali během veřejných konzultací a které jsme dostali od parlamentu a rady a do značné míry se bude zakládat na eh, již existujícím posouzení dopadů. Zrevidovaný návrh si ponechá eh, dosavadní vizi a nebude nijak měnit hierarchii odpadů a cíl zvýšit úroveň recyklování vzdělávání v Evropě. Naopak, pokusíme se najít způsob, jak tu hierarchii lépe zabezpečit. Budeme si klást otázku, zda si můžeme vzít po naučení z minulých chyb, a nebo jak se můžeme přiučit od těch, kteří si vedou lépe než my. Bude možná zapotřebí výše, vyšší flexibilita, časová flexibilita v případě skládek, která by, se mohla, která by nás mohla posunout směrem k eh, vyšším investicím. Ten návrh bude i nadále obsahovat závazné cíle a bude zkoumat způsoby, jak lépe zohlednit eh, individuální situace v členských státech, tak, aby eh, to přineslo efektivní výsledky v terénu. Za druhé představíme akční akční plán, který bude pokrývat úplný cyklus kruhového hospodářství. Odpadová politika je důležitým prvkem toho cyklu, ale nepostačuje. Musíme zkoumat eh, celý ten cyklus, jak v první fázi, tedy ještě předtím, než se něco stane odpadem, i poté, co se stane odpadem a po jeho recyklaci. Budeme zkoumat, eh, co lze udělat v oblasti opětovného využívání a jak stimulovat opětovné využívání. Budeme zkoumat úlohu designu výrobku a kvality recyklovaných výrobků. Také budeme zkoumat kritické suroviny. Jaké existují překážky v hodnotovém řetězci a jak stimulovat inovaci v této oblasti. Přidaná evropská hodnota bude jedním z našich hlavních vůdčích principů při eh, těchto úvahách. Budeme se zaměřovat na to, co lze udělat na evropské úrovni a co je užitečné udělat na evropské úrovni. V této fázi eh, prací bude ještě před létem zahájen proces veřejných konzultací a my se těšíme i na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. A vítám skutečnost, že v Dubnu organizujete slyšení. Eh, Komise neplýtvá časem a pracuje velmi tvrdě. Já vedu naši projektovou skupinu v komisi, která mapuje, jaké akce může Evropa podniknout v nadcházejících letech a jak by měl vypadat ten revidovaný návrh. Komisaři Vela, Běnkovská a místopředseda Timmermans se mnou spolupracují. V nejbližších týdnech se bude konat projektová schůze všech relevantních komisařů. Eh, společně jsme se v pracovním programu zavázali k tomu, že se vrátíme k tomuto tématu už v roce 2015 a já doufám, že se nám povede se k němu vrátit i letos na podzim. Eh, tady bych uprozatím skončil a děkuji vám za vaši pozornost a těším se na plodnou výměnu názorů ohledně témat, eh, která vás budou zajímat. Děkuji za toto úvodní prohlášení a nyní začneme rovnou s prvním kolem otázek a komentářů. Začneme paní Grostec za EPP. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji za slovo, vážený pane místo předsedo Katajnene. Jsme nesmírně spokojeni a rádi, že máme možnost se s vámi setkat, poromluvit si. Výměna názoru je pro nás důležitá, proto je ve svých odpovědnostech máte právě oblasti, které jsou pro nás zásadní a které skutečně jsou pro nás pro všechny nesmírně důležité. A to je udržitelný růst. Samozřejmě, že náš výbor, našemu výboru to velice leží na srdci. Jestli dovolíte, ten Junckerův plán, to je první záležitost, to je v podstatě i váš plán, vím, že na tom hodně pracujete, vyvolalo to mnoho uh, určitých samozřejmě nadějí. Jistě je zde určitá naléhavá záležitost, pokud je o ten rytmus, protože my samozřejmě, ano, my jsme byli zvoleni europoslanci, chceme teda rychle už vidět nějaké konkrétní výsledky v této oblasti, zajímá nás to. Já bych ráda ještě zopakovala něco, o čemu jsem se zmínila. Samozřejmě, že máme určité obavy v této oblasti, protože my nechceme, aby tento Junckerův plán šel proti tomu úsilí, které již několik let zde provádíme, inovace, výzkum v různých oblastech a financování, prostě aby to nějak nešlo proti tomu, co jsme předpokládá, čím počítáme v, eh, v rámci horizontu 2020. Mnoho, mnoho řečníků se obává ohledně neustálého redukování rozpočtu této oblasti a možný dopad, který by mohl mít ten investiční fond na investování v těchto oblastech, kromě z eh, oblasti mm, veřejného zdraví, protože je to samozřejmě rovněž v našem portfoliu. Zde vidíme samozřejmě i potřebu udržet určitý rytmus v oblasti inovací, nejenom pokud je o aplikovaný výzkum, ale například i základní výzkum. Nesmíme zapomínat na podporu univerzitám v tomto ohledu. Proto poprosím váš názor, pane komisaři. Jakým způsobem si přejete zajistit to, že výzkum a například i oblast zdravotnictví bude mít dostatečné financování, potřebné financování pro jednotlivé projekty, protože je zásadní, abychom skutečně si udrželi ten náskok, který máme v této oblasti. A další otázka, rovněž Junckerův plán musíme omezit určité politické zásahy do priory tohoto plánu. Musíme zde být záruky, které budou zajišťovat projekty růstu. Hovořila jsem o inovacích v oblasti zdravotnictví, obnovitelné energie, sítě, recyklace a tak dále. Hovořil jste velice dlouze i o kruhové ekonomice, to je pro nás zásadní. Ano, samozřejmě i zde máme určité obavy, pokud jde o kruhovou ekonomiku, protože budeme potřebovat například nové metody v oblasti produkce. Je nemožné v současné době, aby například nástro, různé přístroje doma, domácnosti nám trvaly pouze pět let a prostě po pěti letech již nemůžete nalézt žádné náhradní díly a musíte si koupit nový eh, přístroj do domácnosti. To prostě není možné. Čili i v této oblasti musíme přistoupit k určitým změnám. To, co jste řekl v oblasti o kruhové ekonomice, to nás mm, jistým způsobem samozřejmě uklidnilo. Ovšem, jakým způsobem se budou v tomto Junckerově plánu dělat ty hlavní volby, priority, aby se mohli investovat do těchto výzkumů, vývoje, inovací, abychom udělali skutečný rozdíl mezi strukturálními investicemi, které samozřejmě, na které jsme zvyklí obvykně, a strategickými investicemi, které jsou zásadní pro investice. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda, pan Goethe za socialisty. Prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Pane místo předsedo Katajnene, vy máte v portfoliu také pracovní místa a právě to v Evropě potřebujeme. Udržitelná pracovní místa nejen v oblasti životního prostředí, ale také udržitelná v sociální oblasti, tak, aby lidé ze svého příjmu mohli vyžít, aby měli perspektivu, aby se, měli, aby se mohli účastnit konzumu, tak, abychom vlastně vytvořili základy naší společnosti. Vy, vyšli jsme z hospodářské krize, částečně v ní stále ještě jsme, a proto považuji za správné, že bude vypracován reformní plán, investiční plán, ve kterém budeme investovat do infrastruktury, do sítí. Všechno, co se týká infrastruktury, je dobré a může nás posunout vpřed. Ale o tématu inovace se právě zmínila eh, kolegyně eh, Grostet. Mělo by ve všech eh, sektorech být zohledněno, abychom zůstali inovativní a tam, kde nejsme, abychom se stali inovativními. Pokud pokud jde o zdravotnictví, tady je Evropa dobrá a proto mě poněkud udivuje, že v aktuálním pracovním programu na rok 2015 nic, ale vůbec nic se nepíše o zdravotnictví. No, já si myslím, že investoři eh, musí mít jistotu, když se rozhodnou eh, eh, dát peníze do inovativních zdravotnických produktů, musí vědět, že to bude mít nějakou budoucnost. A proto se ptám, jestli možná v programu na rok 2016 se něco dočteme o zdravotnictví. Protože pro naše podniky je to vysoce e, rentabilní, ale my se musíme postarat o to, aby to rentabilní zůstalo v Evropě. K tématu kruhového hospodářství e, jsme už toho řekli mnoho a celá Evropa, zejména e, v mé zemi, mnoho Němců má strach, Němci mývají často strach, jak je známo, z obchodních dohod. Po e, návštěvě e, výboru pro životní prostředí ve Washingtonu e, musím říct, že to vidím spíše v uvolněně, protože američané neinvestují tolik energie do dohody s Evropou. Já si myslím, že opravdu interně bychom se měli postarat o to, abychom pokryli ta, ty oblasti, kde můžeme vytvořit pracovní místa do roku 2030 eh, se má zvýšit energetická účinnost o 30 podle čísel komise. To je potenciál pracovních míst eh, v řádu několika milionů. Proti tomu je TTIP nic a proto bychom měli posílit eh, kruhové hospodářství a podívat se, kde všude ho používat. Ne pouze v oblasti odpadu, jsou tu ještě další. Vy jste říkal, že my se musí, musí, musíme se dívat dopředu, nedomat nad tím, že balíček odpadu byl stažen, musíme pokračovat dále a musíme se postarat o to, aby podniky dostaly chuť investovat do těchto oblastí. A třetí bod, který jsem chtěl zmínit, ten se týká průmyslu. Abychom mohli mít fungující vnitřní trh, je zapotřebí fungujícího eh, systému obchodu s emisními povolenkami. Eh, nedávno proběhl první trialog ohledně rezervy tržní stability a eh, budeme pokračovat až do května, ale za každou cenu potřebujeme reformu ETS. E, ty chyby, které e, se staly v roce 2008 pro třetí obchodovací období, e, musí být odstraněny. Já na vás apeluji, postarejte se o to, aby ve všech oblastech a u všech podniků aby se, aby se všechny podniky, všechny oblasti dočkaly fungujícího ETS protože jinak vlastně jsme zaspali všechno, co se zaspat dalo, pokud jde o obnovitelné zdroje energie. Takže potřebujeme rozumný ETS a rovné konkurenční podmínky. Já varuji před tím, že já už vidím předsednické kladívko, už to zkrátím. Když se podíváme do, do historie, tak pokud se ETS zvrtne, tak zaručeně, zaručeně ministři financí v Evropské unii budou velice kreativní, pokud jde o zdanění eh, CO2 a to pro fungování vnitřního trhu bude jed. A tuto pilulku jedu nesmíme spolknout, nebo nesmíme ji vůbec ani eh, koupit. Takže já jsem každopádně velice zvědavý na vaše odpovědi. A přeji vám hodně úspěchu s Junckerovým plánem. Thank you very much. And now for the e Děkujeme. Za EKR, paní Gerling, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Pane Katajnene, myslíte si, že transfer fondů z horizontu 2020, že to, co bylo zaměřeno na výzkum a vývoj, najednou prostě to půjde na nějaké kapitálové garance, že je to dobrá investice do budoucnosti Evropy a podobně. Slyšeli jsme hodně o transferu evropských fondů v rámci EU, aby teda podporovali tento fond, růst, pracovní místa a tak dále. Ovšem mě by zajímalo, mali konkrétní, opravdu konkrétní vaše plány, pokud jde o propojení soukromého i eh, veřejného kapitálu pro dosažení toho pákového efektu, který se týká Junckerova plánu. S kým jste se setkal, jaké záruky jste obdrželi u těch konkrétních požadavků v rámci vašeho eh, dopisu pro váš mandát, udržet konkurenceschopnost eh, jakožto prioritu práce Evropské komise a zlepšit biznis prostředí s cílem posílit Evropu jakožto atraktivní místo pro investice investice, kde vidíte právě ten, tento požadavek, pokud jde o environmentální politiky, jak to zapadá do této environmentální politiky. Děkujeme. Nyní Alde. Pan Gebrandy má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž mezi námi vítám pana předsedu Katajnena Pracovní místa, růst, to je samozřejmě klíčový cíl vašeho, vaší komise, a jelikož vy osobně jste odpovědný za, odpovědný za tuto oblast, vy jste vlastně takovým pánem růstu a pracovních míst patří vám jedno z klíčových portfolií v rámci komise. Otázka nezní, zda chceme růst a pracovní místa, to, na tom si myslím, se všichni shodneme. Ovšem, jak a jaká pracovní místa, jaký typ růstu si přejeme. Obecně řečeno v rámci EU často máme takové, mm, tvoříme politiky na základě vědeckých výzkumů, údajů a tak dále. Když se podívám na zprávy například OECD, MMF, Světové banky, Světového ekonomického fóra, tak jste jeden takový hlavní obecný signál. A to, že pouze udržitelný růst může vytvořit ten správný růst a ta pracovní místa, jež budeme potřebovat do budoucna. Souhlasíte se mnou v tom, že růst bude možný pouze pokud bude udržitelný? To je moje první velice konkrétní otázka. A pokud ano, Mohl byste mi prosím vysvětlit, proč v rámci politických hlavních směrů u pana předsedy Junckera a v rámci jeho deseti priorit udržitelnost není vůbec zmíněna? Chybí tam. Je tam jedna zmínka týkající se obnovitelných energií, ovšem to je propojeno pouze s energetickou bezpečností a veliké nebezpečí spojené s panem Putinem. Netýká se to udržitelnosti jako takové, obecně. Čili pokud vidíme tyto známé světové organizace, které volají po udržitelnosti a předseda naší komise se o tom ani nezmínil ve svém, eh, ve svém programu, tak mě to skutečně zneklidňuje. Jako kdyby jsme šli špatnou cestou, ne k těm správným pracovním místům a, prac, a růstu, který očekáváme do budoucna. Čili zde bych vás poprosil o reakci. A druhá záležitost, to je ta kruhová ekonomika. Všichni komisaři tvrdí, že je to jedna z velkých priorit komise a já si myslím, že je to v podstatě pouze prioritou po té chybě stažení eh, odpadového balíčku, protože to nebylo zmíněno nikde v žádném dokumentu do toho okamžiku, že by to byla priorita. A když slyším všechno to, co se děje na komisi, a to je moje otázka, je pravda, že se chcete zbavit evropských cílů v oblasti odpadu obecně, tak alespoň jsem slyšel takové informace. A zmínil jste se o akčním plánu v oblasti kruhové ekonomiky. Pokud jde o EU Speak, v podstatě akční plány znamenají nelegislativní dokumenty. Je tomu tak, v roce 2011 jsme již měli úžasné analýzy, úžasný akční plán, cestovní mapu k, na, k zdrojově efektivní Evropě obsahovalo to všechno, co jsme potřebovali pro kruhovou ekonomiku. Jediné, co jsme ještě museli udělat, je přetavit tu cestovní mapu z roku 2011 před čtyřmi lety do legislativního návrhu. A ten balíček o odpadech byl první záležitostí, ten zbytek měl následovat. Čili ano, cirkulární ekonomika, ten odpadový balíček nebyl jen součástí té kruhové ekonomiky, byl to vlastně první krok k finalizaci celého toho kruhu. Mohl byste mi prostě vysvětlit, zda tento akční plán je teda něčím jiným než ta cestovní mapa z před čtyř let a jaký je rozdíl mezi akčním plánem a sdělením, které máme k dispozici, tý, které se týká kruhové ekonomiky a můžete nám slíbit, že skutečně předložíte legislativní návrhy v tomto ohledu, protože pouze slova, akční plány, cestovní mapy, sdělení nás, nám nepomohou dosáhnout kruhovou ekonomiku, kterou tak potřebujeme všichni. A proč? Proč je potřebujeme? Protože potřebujeme ta správná pracovní místa, ten správný způsob růstu, který bude udržitelným růstem. Děkuji vám. Thank you very much. And... Děkujeme a nyní za kůle paní Kateřina Konečná. Děkuji panu předsedovi, že přišel mezi nás. Mám několik poměrně stručných otázek. Eh, za prvé, Program zelené zaměstnanosti řeší podobný problém jako pracovní program komise, a tedy, že členské státy čelí obtížně problému, jak zapojit více lidí do pracovního procesu a zajistit, aby pracovníci měli dovednosti, které potřebují ke svému profesnímu růstu a tomu, abychom byli vůbec schopni vytvářet nová zelená inovativní pracovní místa. Eh, vy jste někde prohlásil, že komise předloží balíček opatření na podporu právě vzdělávání, odborné přípravy, integrace na trhu práce. Eh, mohl byste nám tedy přiblížit, jak bude tento balíček vypadat a jakým způsobem a kdy eh, ho předložíte, případně kdo bude platit ty náklady spojené s tímto procesem. Druhá otázka se týká kruhového hospodářství, jak jste právě správně řekl Eh, je to věc, která nás všechny velmi trápí a já eh, tady jsem poprvé slyšela o nějaké pracovní skupině v rámci komise. Vy jste mluvil o podzimu 2015. Eh, ten podzim 2015 byl, znamenal to, že přijdete s nějakým plánem nebo už nám předkloužíte nějakou konkrétní legislativu. To znamená, jak vidíte časově další, další proces kruhového hospodářství třetí věc se týká e, smlouvy TTIP. E, já jsem se chtěla jenom utvrdit v tom a pevně věřím, že mi řeknete, že to tak je, e, že v rámci této smlouvy nebudou dále snižována práva zaměstnanců a pracujících. A poslední otázku mám, jak už tady také bylo zmíněno v rámci transferu z Horizontu 2020 do Junkrova balíčku, Eh, zda existují vůbec nějaké ekonomické podklady že toto se v rámci inovací a v rámci toho že eh, v horizontu two thousand and twenty zanevřeme a zapomeneme na inovace a výzkum eh, má šanci nějak projevit pozitivně v evropské ekonomice. děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme zástupce za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážený pane místo předsedo, že jste mezi námi, za to, že nám předkládáte svůj pohled. A já asi se připojím k těm, kteří trošku, řekněme, neúplně důvěřují komisi, když tvrdíte, že budete ambicioznější kruhové ekonomiky. Je zde nedostatek důvěry v tomto ohledu. A proč? Protože všichni víme, že samozřejmě, že se to mělo stáhnout a pouze po kritice se nám to opět vrátilo a tvrdíte, ne, ne, ne, bude to fungovat, bude to ambiciozní a tak dále. To je v podstatě samo o sobě vyvolává trošku nedostatečnou důvěru, ale my samozřejmě budeme potěšeni, pokud tomu bude jinak. Ovšem, rádi bychom si vyslechli nějaké konkrétní návrhy. Proč je zde tolik pochybností ohledně komise v tomto hledu? Vy chcete růst a pracovní místa. Pokud jde o TTIP, a podporu ze stran komise. Údajně by se mělo udělat vše v letošním roce, když se všem podíváme na potenciál v oblasti pracovních míst, tak je to opravdu obtížné nalézt nějaký potenciál kdybyste skutečně všechno využívali, všechny ty studia, to nejsou ani nějaké studie ze strany komise, najednou zjistíte, že v podstatě to bude někde asi 400 tisíc nových míst. Analýza dopadu cirkulární ekonomiky tvrdí, že to bude představovat 580 tisíc, to znamená více pracovních míst. No v podstatě komise o tom hovoří mnohem méně než o TTIP. A to trošku vyvolává pochybnosti ohledně vašich ambicí. Pokud o tu kruhovou ekonomiku a vaši snahu o ambicioznější přístup, znamená to pouze recyklaci nebo skutečně vytvoříme nějakou novou ekonomiku, která lépe bude využívat všechny jednotlivé body. My víme, že například v rámci jednoty odvěty funguje lobby, která tvrdí, že REACH brání recyklaci. A to si myslím, že není úplně správné. To není REACH, ale hazardní látky v produktech, které brání recyklaci proto i v rámci sedmého environmentálního akčního plánu je řečeno, že musíme vytvořit více takových netoxických prvků, aby jsme mohli lépe recyklovat. To je zásadní, aby som, abychom investovali do inovací, do nových pracovních míst a ne deregulovat směrnici REACH. A my víme, že chemické odvětví využije jakýkoliv argument pro útok na Eh, rýč a nyní to dělají v rámci kruhové ekonomiky. Čili proto je jinak více ambice, v mých očích bude znamená více eh, deregulace, a mm, co teda nevím, zda bude mít pozitivní dopad. Další záležitost. Přístup ke spravedlnosti. Samozřejmě, že probíhá mnoho diskusí v této oblasti, očekáme rozhodnutí, ovšem původní plány některé byly staženy, jak víme v tomto ohledu v roce 2014 slibují nám nové návrhy komise, pokud jde o přístup ke, eh, mm, ke spravedlnosti a v podstatě to je otázka implementace. To je důležité ve všech členských státech. To slýcháme ze strany komise ovšem. Přístup k justici, k soudům, u environmentálních záležitostí prostě se liší v každém členském státě. To znamená, že potřebuje regulaci v této oblasti, přístup k justici slýcháme to, že možná komise přijde s nějakým dalším sdělením. Ovšem my doufáme, že to berete vážně, tu implementaci, a že skutečně zajistí to, aby se řešila tato problematika velice jasně a není jenom pouze nějakým dalším sdělením. Aby všichni naši občané měli přístup ke spravedlnosti, pokud je o environmentální záležitosti, tak aby implementaci skutečně řešila. Třetí, poslední bod, pane předsedo, investiční plán. Trošku mě trápí to, že úředníci z komise obvinují Evropský parlament z toho, že jak si zdržujeme mm, jednání investičního plánu. My to děláme proto, že chceme lepší investiční plán. My prostě nechceme, aby to byl business as usual. Vy jste sám řekl, že tomto Mm, nemůžeme pokračovat. Prostě víme, že plánu EIB nebude postupovat tak, jak postupovala obvykle, musí mm, se zabývat riskantnějšími projekty, musí přijmout takové riskantní projekty, to znamená, že musíme lépe sformulovat kritéria pro využívání těchto prostředků. Samozřejmě, že je zde debata, která se týká toho, odkud vezmeme tyto finanční prostředky a zároveň, jak je uplatníme. Toto jsou obavy parlamentu, velice palitní obavy. A když slýchám od úředníků komise to, že Evropský parlament zde prostě zdržuje tato jednání, tak to skutečně nenapomáhá celé věci. Chcete-li dosáhnout lepší dohody, lepšího návrhu v této oblasti, tak prosím stimulujte to, sti, prosím o stimulaci v této oblasti, tak abychom měli lepší ten text, protože jinak bráníte skutečné diskuzi, kterou potřebujeme, abychom zabránili pokračování v situaci business as usual. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za EFTD pan Pericini. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo Katajnene. Jako všichni s velkým zájmem sleduji pracovní program této komise a priority investičního plánu Jean-Claude Junckera. Nemůžeme pochybovat o nutnosti investovat, abychom stimulovali evropské hospodářství. My ale říkáme, že tato ekonomika by měla být jiného druhu. Jak už bylo řečeno, měla by to být blue economy, modré hospodářství, které by se mělo inspirovat přírodními ekosystémy protože v přírodních ekosystémech nejsou žádní nezaměstnaní ani žádný odpad. Je tam prakticky neomezená dostupnost zdrojů a to je pro nás referenční bod, k tomu chceme dospět. Nicméně spochybňuji ten směr investic, protože se podporuje pouze ekonomika založená na konzumismu, na spotřebě, takže se připojuji k těm, kteří se ptají, jakým způsobem chcete nasměrovat investice, abyste stimulovali alternativní ekonomiku založenou na efektivní využívání zdrojů a obnovitelných zdrojích energie. Vy jste hovořil o trvalé udržitelném rozvoji a okruhovém hospodářství, ale v EFSI Potom není ani stopa. Finanční dotace EFSI bude pocházet eh, z Connecting Europe Facility a z horizontu 2020 a komise nenaplánovala žádné specifické investice pro nízkouhlíkové projekty, pro projekty udržitelné mobility, kruhového hospodářství a energetické účinnosti. We collect, uh a wide range of Děkuji, sezbíráme si pár otázek. Nebo sezbírali jsme si pár otázek a nyní dám slovo panu místopředsedovi Katajnenovi, aby nám zodpověděl tento první blok otázek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto skvělé příspěvky a otázky. Já jsem se snažil některé z nich spojit, protože zde bylo hodně otázek které se týkaly horizontu a investičního plánu a takových věcí. Rád bych začal u investičního plánu a jeho finanční části. Velmi dobře chápu, že si lidé dělají starosti v souvislosti s využitím zdrojů Horizontu 2020 pro investiční plán. Já sám jsem velmi zaměřen na výzkum a vzdělávání. Byl jsem členem výboru pro výzkum a vzdělávání v mém parlamentu. Byla to pro mě vždycky politická priorita, ale právě proto jsem připraven použít Horizont 2020 jako částečný finanční zdroj pro investiční plán. Protože když se podíváte na fakta Horizont 2020, je světový největší výzkumný program, 77 miliard eur. A teď plánujeme, že použijeme 3,5 a konvertujeme granty ve výši 2,7 miliard, abychom financovali své nástroje, což nám umožní financovat výzkum a inovace v mnohem větší výši než 2,7 miliard. Ve Francii na univerzitě v Aix a v Marseille jsem navštívil tyto instituce a oni velmi hrdě prezentovali svou spolupráci s EIB. EIB půjčila peníze na výzkum základní, na základní výzkum a byli zde i soukromí investoři, kteří částečně tyto projekty základního výzkumu financovali, takže dokonce i základní výzkum může čerpat finančních nástrojů. Na začátku tohoto týdne jsme byli také na Kypru. A i na Kypru, který je ve velmi obtížné situaci, ta univerzita kterou jsem navštívil, velmi hrdě hovořila o tom, že spolupracuje s EIB, která půjčuje jejich zařízením pro základní výzkum peníze. A to jsou jen příklady z minulého týdne a ty nás povzbudili v tom, abychom použili Horizon 2020. Samozřejmě interprofesionální mzdy musí vyplácet vlády. A je to běžná platba v rámci veřejné služby ale je špatné říkat, že základní výzkum by nečerpal ze zdrojů financování z finančních nástrojů. Pokud se podíváte na země, kde jejich podíl HDP, který je vynaložen na výzkum a vývoj, tak vidíte, že hodně využívají finančních nástrojů. A to je právě jeden z důvodů, proč jsme byli ochotní a proč už teď jsme ochotní použít jako částečný zdroj financování Horizont 2020. Pokud jde o výběr projektů, musí se to odlišovat od té původní nebo běžné práce EIB. A jak se to musí nebo jak se to má odlišovat od běžné práce EIB, spočívá v tom, že se budou zaměřovat na rizikovější záležitosti. Na jedné straně je to tedy financování malých a středních podniků a na druhé straně financování infrastruktur a proto potřebují část evropského rozpočtu, protože to umožní EIB financovat rizikové projekty. Jinak by bylo smysluplnější kapitalizovat EIB a navýšit její vypučovací schopnost, ale my jsme se chtěli zaměřit na projekty s vyšším rizikem, které představují dlouhodobou investici, jsou to energeticky efektivní investice, smart cities, investice do obnovitelných zdrojů energie, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, investice do inovativních malých a středních podniků a tak dále. To je tedy klíčové téma, které zde přednášíme. EFSI se musí zaměřovat na projekty s vysokým rizikem a nebude je vybírat komise ani nikdo z politiku. Hlavní zpětná vazba, když jsem se setkal s investory v jednotlivých zemích, byla v tom smyslu, že se mě ptali, kdo bude vybírat projekty. Já jsem vždycky říkal, že to bude zpráva fondu. Kdo vybere tu zprávu, kdo vybere ty manažery, budou to politici nebo odborníci na investice. A já jsem říkal, že je najmeme na trhu a že budou nezávislí, že zde nebude žádný politický vliv v tom výběrovém procesu. A to je velmi dobré, protože jinak bychom nedůvěřovali procesu výběru. A lidé by tím pádem neinvestovali do těchto projektů. Takže abych schrnul tuto část. FC bude fondem, který posílí potenciální růst a investice do nových technologií, infrastruktury, energetické bezpečnosti a do věcí, které nám umožní posílit proces vytváření nové ekonomiky. Paní Grostet Myslím, že ty její otázky jsem v podstatě pokryl. Pane Grote, vy jste se zmínil o investicích do zdravotnictví. Já s vámi v této věci plně souhlasím, protože zdraví to je nevyužitý zdroj technologii v této oblasti. Pane Grote, já s vámi plně souhlasím, pokud jde o zdravotnictví, protože tyto znalosti, know-how a technologie nebyly tak dobře využity, jak měly být využity pro tvorbu pracovních míst a hospodářský růst. My jsme vzdělali spoustu lidí v této oblasti, ale bohužel jsme zdravotnictví neumožnili, aby byl tak inovativní, jak bylo možné. Samozřejmě ve zdravotní péči se objevují různé inovace, ale pokud jde o business model nebo o model služeb, tak tam jsme jim příliš neumožnili přispět tvorbě pracovních míst tak, jak by to bylo možné. Takže bychom měli za pomoci EIB investovat eh, do zdravotnictví, hospodářství, kruhové hospodářství, to byla druhá část vaší otázky, vašich otázek. Důvod, proč jsme stáhli odpadový balíček, byl ten, že je to pouze jedna část kruhového hospodářství. Já souhlasím s tím, že to byl první legislativní návrh, ale zároveň, jak víte, připravilo se to poměrně rychle a všechny části komise nemohli k tomuto návrhu přispět, takže jsou tam nějaké výhody, ale spousta nevýhod. Takže teď jsme zorganizovali práci tak, abychom zahrnuli celou komisi do práce, abychom zabránili situaci, ve které odpadový balíček bude velmi jednostranný. Musí být také v souladu s komplexním přístupem kruhového hospodářství, protože odpadový balíček to není celé kruhové hospodářství je jen jeho součástí. Takže když se podívám na to, co chceme udělat v oblasti kruhového hospodářství, tak, jak jsem říkala, především chceme zrevidovat ten návrh o odpadech a potom chceme vytvořit konzistentnější přístup napříč rezorty, abychom zajistili, že to bude v souladu s prioritami komise včetně pracovních míst, růstu, energetické bezpečnosti a tak dále. Musíme se také podívat na to, jaké jsou zde investiční příležitosti a na jaké oblasti bychom se měli více zaměřit, abychom vytvořili nový druh hospodářství. Kruhové hospodářství nemůže být nějakým vedlejším účinkem tržní ekonomiky. Podle mě kruhové hospodářství to by měla být e, evropská sociální tržní ekonomika. To je takovýto přístup. A já bych rád zašel ještě hlouběji do tohoto konceptu, do tohoto koncepčního smýšlení, než budeme předkládat návrhy, které s touto věcí budou úzce souviset. Časový rámec je ten, že v květnu tohoto roku proběhne veřejná konzultace, v červnu konference zúčastněných stran a balíček o kruhovém hospodářství a odpadový balíček bude předložen na podzim tohoto roku. Já doufám, že nám pomůžete a že povedete diskusi ohledně skutečného významu kruhového hospodářství. Co to vlastně znamená? Jakou koncepci bychom měli přijmout, která nám umožní posílit trvale udržitelný růst, růst z ekonomického, sociálního a ekologického hlediska? Je to náš společný přístup, takže prosím, nepředímejte výsledky. Někdo neví v této fázi, jaké části kruhového hospodářství se budou prosazovat v uplynulých měsících, tedy, v příštích měsících a letech. Paní Gerling se ptala na ten pákový efekt FC. Když se podíváte na ten pákový násobný efekt EIB, tak to bylo 18 minulý rok, teď hovoříme o 15 násobku, proč je to nižší, protože tam budou eh, vysoce rizikové projekty. Nikdo to nemůže zaručit, ale v podstatě je to podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. To znamená, že těch 21 miliard nám umožní 60 miliard eh, z veřejných zdrojů. EFSI se bude zaměřovat na veřejné a soukromé, a tedy společné veřejné a soukromé projekty, ale nejen tedy na výlučně veřejné investice. Když používáme peníze evropských daňových poplatníků, je jasné, že se musíme zaměřit na nový typ ekonomiky a investice do výzkumu, inovací, ale také do sociálních struktur, jako například udržitelná práce a především vzdělávání, to je jedna z věcí, která nám pomůže vytvořit nebo dosáhnout udržitelnějšího růstu do budoucna. Byl tu také zmíněn TTIP. Ve vyjednáváních o TTIP nemáme v úmyslu, ani Spojené státy nemají v úmyslu snižovat standardy v oblasti práce. Jak velice dobře víte, jsou určitá témata, o kterých se eh, v TTIPu nejedná. V TTIPu jde o standardizaci nebo harmonizaci technických standardů, která je velice důležitá. Ale pokud jde o zdravotnictví, bezpečnost potravin, eh, práva pracujících a tak dále, tak to nejsou témata, o kterých by se jednalo v rámci eh, vyjednávání o dohody TTIP na čemž se eh, obě strany shodují. Tak už jsem odpověděl možná na všechny otázky. na ještě přístup ke spravedlnosti. Komise se bude držet stávajících závazků v rámci sedmého environmentálního akčního plánu a nebude nic měnit v tomto ohledu. Znáte ten balíček velice dobře a jak už říkal eh, komisař Vela ve vašem výboru, budeme pracovat na tomto základě, který už byl dohodnut dříve. Děkuji vám. Vy jste se nedočkal odpovědi? Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem poslouchal velice pozorně, ale nenašel jsem tam odpověď na svou otázku, která se týkala udržitelnosti jakožto přísného kritéria pro budoucí růst a toho, zda, se mu, zda můžeme očekávat nový legislativní návrh e, okruhového hospodářství místo pouhého akčního plánu bude představen jak legislativní návrh, tak další návrhy, protože všechno nelze regulovat právními předpisy, což ale neznamená, že by to bylo méně hodnotné. Takže obojí. Pokud jde o kritéria udržitelnosti, tak eh, já už jsem říkal, že udržitelnost má mnoho dimenzí. Jedna z nich je životní prostředí. Když se podíváme pět nebo deset let do budoucna, tak snadno zjistíme, že u nás čekají doby, kdy Spojené státy nebudou nuceny konkurovat řešeními čistých technologií. Když si vezmeme Čínu, tak Čína musí konkurovat, nebo Čína musí implementovat e, čistá technická řešení z ekologických důvodů. V Evropě to musíme dělat z ekonomických důvodů a z ekologických důvodů. Proto dává smysl, na, smysl například vytvořit lepší vnitřní trh pro čisté technologie. Dnes jsme v situaci, kdy mnoho členských států nepovoluje ta nejmodernější biopaliva která jsou uváděna na trh. A to proto, že chtějí e, bezpečnost pro ta stará biopaliva. Taková je realita v Evropě. A udržitelnost životního prostředí je jedním z důvodů, proč se EFSI bude soustředovat na vysokorizikové projekty, na pilotní projekty nových technologií. Pokud jde o další aspekty udržitelnosti, tak pro mě je velice těžké od sebe oddělovat sociální udržitelnost a udržitelnost vzdělání, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že kdybychom si více hleděli kvality vzdělávání učitelů, byla by Evropa sociálně udržitelnější. To je zásadní. Existují obrovské rozdíly eh, ve, ve školských výsledcích eh, mezi členskými státy, eh, které, jsou, které odpovídají rozdílům v kvalitě vzdělávání učitelů. A pokud jde o ekonomicky udržitelný rozvoj, tak většinou ten nejudržitelnější ekonomický rozvoj je ten, který vytváří nejvíce přidané hodnoty. A tady je prostor pro inovace. Tak Jestli pan předseda dovolí, tak já bych uvedl jeden příklad toho, co jsme eh, měli udělat, ale co bylo v Evropě bohužel nesmírně obtížné udělat, protože je zapotřebí jednomyslného rozhodnutí. A to je zdanění. Eh, já jsem už eh, já jsem reformoval zdanění energetiky tak, že se zdaňovalo podle emisí. Byl to skvělý daňový systém, který byl založený na trhu a který umožňoval investovat do čistých technologií. Totež jsme eh, udělali eh, s daní za auta a daní za eh, paliva. Takže to je systém, který je založený na trhu, je to rovné hřiště a povzbuzuje všechny, aby konzumovali, ale zároveň investovali do čistých technologií. To by byl skvělý model pro Evropu, ale bohužel vzhledem k tomu, že bylo potřeba jednomyslné rozhodnutí, tak si nejsem jistý, jestli vůbec když v budoucnu to bude možné. Děkuji a teď začneme s druhým kolem otázek. Musím poprosit kolegy, aby se omezili na minutu a půl, protože máme už jenom půl hodiny na odpovědi a na otázky. Paní Gardini. Děkuji, chtěla jsem se vrátit eh, velmi stručně k EFSI. Investice, které vyvolaly velká očekávání, ale také určité obavy. I když eh, respektujeme to rozhodnutí nepřidělovat eh, zdroje podle geografických kritérií, nicméně je důležité podporovat eh, sociální i územní soudržnost EU. Komise si nemyslí, že by mohly být eh, přineseny určité úpravy, protože když se podíváme na kritéria způsobilosti, která jsou tam uvedena, tak Možná ty investice se vůbec nedostanou k projektům, které mají skutečně vysokou přidanou hodnotu, ale možná nejsou tolik eh, lákavé. Pokud eh, ten výbor by mohl být složen z osob, eh, které mají místní znalosti, kdyby tam byla zohledněna ta zeměpisná složka, zeměpisný aspekt, že by to hodnocení projektu mohlo být přesnější, i když se samozřejmě bude dodržovat to, že kritérium geografické příslušnosti není kritériem. Děkuji, paní Dali. Thanks a lot, Děkuji vám, pane předsedo. Pane Katajnene, musím říct, že nejsme tak přesvědčení eh, jako vy o tom financování e, Evropského fondu pro strategické investice. Nejsme totiž přesvědčeni o tom, že to bude tak hladké, e, jak se nám snažíte nastínit, protože tady nejde pouze o přesunutí 2,7 miliard euro z horizontu 2020 a CEF do EFSI pokud chceme, aby FC eh, vytvářel nové příležitosti k investicím a nová pracovní místa, což spadá do vašeho portfolia. Domníváme se, že FC by měl zacílit investice, které budou ekonomicky, eh, sociálně a environmentálně udržitelné a které také eh, v sobě ponesou určité riziko přičemž ale musí splňovat požadavky na vytváření e, pracovních míst e, a podporu, podpory e, soudržnosti územní a sociální a přechodu na kruhovou ekonomiku. Ale jsou tu ještě některé otázky, které dodnes nejsou zodpovězené. Já doufám, že na ně odpovíte vy. Za prvé, panují spekulace ohledně typu záruky, která bude poskytnuta v rámci EFSA. Bude to například FLPG, portfolio záruky první ztráty, nebo to bude plně rizikové portfolio? Půjde spíše o dluhové financování eh, a jakým způsobem bude ta záruka fungovat? Bude eh, nějak stanovena minimální velikost projektu a dále, ten pákový efekt. Jak komise může očekávat, že budeme věřit tomuto pákovému efektu, když nemáme konkrétní příklady toho, jak to bude fungovat? Takže mě by opravdu zajímaly konkrétní příklady toho pákového efektu. Děkuji a nyní Karl Heinz Florenz na minutu a půl. Já se pokusím hovořit rychle. Už tu padly eh, mnohé otázky. Eh, já jsem rád, že vás poznávám, pane komisaři, a lepo příliš mnoho nečekám od vašich odpovědí. Tady jste stejný jako vaši kolegové, kterým se také příliš nechce odpovídat ohledně cílu. Já mám například otázku, eh, je opravdu chcete dále podporovat spalování na úkor recyklace, tak jak to naznačují některé zprávy. To by, byla opravdu, to by byl opravdu krok zpět. Eh, já si myslím, že v oblasti odpadů potřebujeme inovaci a inovace je, inovaci málo kdy představuje čisté spalování. Za druhé, eh, tady se zkusím zeptat trochu jinak. Po volbách eh, nastala v komisi taková depresivní fáze. Najednou komise všechno viděla černě. Dobrá eh, recyklační politika, kterou vyvinul komisař Potočník a eh, kruhové hospodářství, to všechno bylo najednou opatřeno otazníkem a vlastně i u průmyslu. Eh, velké průmyslové svazy v Evropě se vyslavovaly proti tomu. Takže uvažujete o tom, proč to tak vlastně je? V německých odborových svazích se všude remcá. Mě by zajímalo, jaký je k tomu důvod. A Zajímalo by mě také, zda jste pro flexibilitu. V rámci eh, legislativy je to poměrně příjemné, ale potom jsou vždycky problémy s implementací. To je v celé Evropě, ve všech koutech, od Rakouska po Itálii, eh, přestože geograficky je to blízko, ale jsou to úplně dva různé světy. Takže já se ptám, proč se legislativa tak rozdílně implementuje? Je to ta vychvalovaná eh, liberalizace a flexibilita, to ano, ale potom jsou lidé nespokojení a podniky jsou nespokojené, ano, eh, pane předsedo, máte pravdu, už mám končit, ale mě zkrátka zajímá, proč jsou podniky tak nespokojené. Děkuji, Seb Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři. Já navážu na něco, co už tady zaznělo, včetně toho, co řekl pan Gerbrandy a sice odkud se ten růst v budoucnu vezme. Víme, že e, udržitelný průmysl e, je mnohem výkonnější než ostatní sektory ekonomiky a to zejména v době krize. A já mám otázku, e, která se týká pracovního programu a toho étosu nové komise. Víme, že v oblasti ochrany životního prostředí je nutné mít platnou legislativu, protože jinak žádná ochrana neexistuje. Víme také, že stávající eh, ochrana eh, někde funguje a někde je potřeba ji posílit. Takže tady se nabízí otázka, jakou další legislativu potřebujeme. My opakovaně eh, slýcháme od vás, že nás zajímá pouze lepší regulace. Já si myslím, že s, poj, s koncepcí lepší regulace se nedá nesouhlasit, protože opakem je horší regulace, ale Můžeme eh, mít lepší regulaci a zároveň méně regulace, jak chcete rozeknout, rozetnout tuto kvadraturu kruhu. Eh, protože v tuto chvíli eh, mi není jasné, jakým směrem se komise chce ubírat pokud vznikne nějaký skvělý balíček kruhové ekonomiky, tak jak bude zapadat do agendy lepší regulace? Děkuji, paní Višněvská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisářu. Pokud jde o energetickou unii, jedním z, jednou z podmínek je dekarbonizace. Bohužel. A já pocházím z Polska, z regionu Sleského. To znamená, že problém uhlí je pro nás zásadním. Je to opravdu zásadní záležitost. Dekarbonizace bude propojena u nás s masovou ztrátou pracovních míst v oblasti hornictví. Pan komisář jistě ví, že jedno místo v tomto odvětví představuje asi pět eh, dalších pracovních míst, které jsou s tím propojeny v jiných oblastech, v jiných odvětvích. Proto bych se ráda zeptala pana komisaře, jakou vidíte šance pro tento sektor, pro hornictví, který by šel právě tímto směrem nových technologií i v oblasti uhlí, protože kromě dekarbonizace jedním z pěti dalších pilířů v této oblasti jsou investice do výzkumu, rozvoj technologií v oblasti energetických záležitostí a zde máte nebo hrajete zásadní roli v Evropské komise. Proto se ptám, pokud jde o dekarbonizaci, jakým způsobem to bude mít vliv na výběr takových projektů, výzkumných projektů, které by mohly získat finanční prostředky ze strany komise. Například zda z těchto financí by mohly těžit i technologie, které umožňují čiši, spalování uhlí, například taková nová eh, technologie spliňování uhlí pod zemí, která umožňuje nejenom využívání, plné využívání uhlí a zároveň samozřejmě zachování pracovních míst v tomto oboru, ale zároveň i zvyšuje energetickou bezpečnost a zároveň to má dopad na životní, pozitivní dopad na životní prostředí. Můj region je v podstatě regionem, který se nejrychleji vylidňuje v celé Evropské unii. A tím mám na mysli můj region, Slesko. Madame Rivasi. Děkujeme paní Rybásí. Má slovo děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala za vaše vystoupení, pane komisaři. Jeden takový signál, který bych ráda vyslala jakožto poslankyně v podstatě se zde nevyužívá dostatečně Evropský parlament od a, um, nastupu do funkce Junckerovy komise. Toto je v podstatě moje druhé volební období. Já jsem europoslankyní, demokraticky zvolena a měli jsme zde mnoho textů produktů, které v podstatě odpovídají očekáváním našich občanů a od období pana Junkera již máme minimum takových textů, v podstatě nemáme možnost tvorby legislativy a pokud chceme takovou společnou Evropu, tak v podstatě musíme mít dostatek těchto možností v očích našich občanů. To je jedna záležitost, protože to nedostatečné využívání Evropského parlamentu tohle dotopíme každý den. Druhá záležitost, Několik lidí zde vystoupilo ohledně udržitelné růstu. Všem já bych ráda hovořila o udržitelném zdravotnictví. Máme zde text a je zde skutečný problém a já bych ráda, abyste se zabýval touto problé- to, tímto problémem. A to jsou endokrinní eh, problémy endokrinních eh, eh, problémů v této oblasti zdravotní. Vím, že tam skutečně máme mnoho kritérií, které představují obrovské problémy v sanitární oblasti, v jiných oblastech v Evropě a tak dále. Vím, že dokonce i Evropský soudní dvůr um, vás vyzval, abyste respektovali eh, tuto agendu, čili ráda bych se zeptala, jaké máte plány, zda skutečně chcete pokračovat s, ty, s těmi analýzami dopadu, ekonomického charakteru nebo industriální odvětví, prostě v industriální odvětví, které v podstatě vedou v této oblasti. A pokud jde o Američany, vy hovoříte, že samozřejmě v těchto sanitárních záležitostech, že z toho nebudeme ustupovat, ovšem, ano, Američany prostě by mohli spochybnit naše legislativu, protože odmítnou náhradu těchto eh, pesticidů například eh, a tak dále. Prostě takové části, které představily problém pro ně, tak to prostě vyškrtnou. Čili můžete nám slíbit, že skutečně pro rok 2015 budeme mít jasná kritéria a že tato kritéria budeme mít ještě předtím, než dojde k podepsu. Já doufám, že nedojde k podpisu eh, TTIPu. Čili skutečně potřebuje váš slib v této oblasti. A když hovoříme o dynamizaci Evropy, tak prostě musíte mít, musíme mít všichni eh, určitou odpovědnost v tomto ohledu. Děkuji. A nyní pan Balco. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo, Fond pro strategické investice ve výši 315 miliard může být dán dohromady pouze v případě, že, že soukromý sektor dá třikrát tolik peněz, než poplyne z veřejného sektoru. Jak můžeme očekávat něco takového od soukromého sektoru? Stát musí poskytnout záruky. V Maďarsku máme velice negativní zkušenosti s partnerstvími PPP, a e, obáváme se, že tady by mohly vzniknout určité konstrukty, kde by e, soukromý sektor nesl e, riziko, a také příjmy potom eh, by příslušely eh, soukromému sektoru. Je důležité eh, vytvářet pracovní místa. Malé a střední podniky tvoří 75 pracovních míst v Evropě a domníváme se, že Evropská komise by měla podporovat malé a střední podniky zejména, což plyne i z vašeho návrhu. To vítáme, ale pak je tu ještě další věta, a sice, že financování eh, podpory malých a středních podniků eh, bude rozšířeno i na podniky, které mají až 3 tisíce eh, zaměstnanců. Tedy Tedy ne, toto to číslo, to číslo 250 zaměstnanců bude zvýšeno na 3 tisíce. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo. Vážený Pane místo předsedo, vy jste zodpovědný za oblast růstu, konkurenceschopnost a koordinaci politik v této oblasti, které jsou propojeny s konkurenceschopností našeho hospodářství. Jistě máte konkrétní problém, který musíte řešit, to je jasné. Na jedné straně je to zajistit to, co je určitým takovým požadavkem celé komise, to znamená vyvážený růst a na druhé straně rozvoj pracovních míst, konkurenceschopnost našich odvětví, průmyslu a to za podmínek, kdy, Evropská, kdy se Evropská unie otevírá prostřednictvím například různých jednání i se spojenými státy v oblasti dohody TTIP. Máme určité signály o tom, že některá odvětví průmyslu se rozhodli, já, já bych to nazval takzvanou produk, produkčním únikem, production leakage, pokud jde o různé ceny energii nebo regulace určitého charakteru. A proto bych se rád zeptal, zda komise udělala určité hodnocení toho, které takové, či už předpisy, či regulace, nebo které ekonomické ukazatele ceny energii jsou důležité pro tento typ rozhodnutí například právě toho úniku produkce. Často hovoříme o úniku uhlíku. Ovšem v současnosti zde vidíme úplně nový prvek, o kterém například získáme signály i z chemického průmyslu. My zde máme například REACH v Evropské unii. Tuto směrnici ovšem mimo Evropskou unii něco takového nemáme. To může mít i určitý dopad na životní prostředí. To znamená, že vlastně produkce nám bude unikat mimo území EU. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Gramatika Kis. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž mezi námi vítám pana předsedu Katajnena v našem výboru. Jistě chápete na základě všech těch dotazů, které zazněly, že tento nový investiční fond by se měl zaměřit především na zelené, udržitelné investice, že nám to leží na srdci. Ovšem i přes dobré záměry, které jistě zde existují, jsou některé země, které nebudou schopny využít, maximalizovat tyto prostředky z různých důvodů, nestabilita vnitřní ekonomiky nebo vysoké riziko nebo různé ekonomické podmínky, které se tam aplikují. Například u mě, u nás v Řecku jistě si dovedete představit, jak ta situace vypadá. A nyní dotaz. Jakým způsobem se budete snažit nějakým způsobem podporovat soukromé investory? aby projevili zájem, jelikož zde panuje určitá ekonomická nestabilita. Jakým způsobem je dokážete přesvědčit o tom, že zde bude dostatečná stabilita, dostatečná návratnost pro jejich investice. Například, když se podíváme na Řecko, možná se ubíráme směrem třetího memoranda nebo třetího programu pro Řecko. Doufejme, že to změní naši ekonomiku lepším směrem, zlepší to ekonomiku, vytvoří udržitelnou ekonomiku. Možná právě EFSI by mohlo znamená takový rozdíl. Víme, že u nás bohužel to spíše vyvolalo obrovský smutek, problémy. My jsme například v rámci těchto programů specificky pro jednotlivé země skutečně trpěli. Doufáme, že EFSI bude pozitivním příspěvkem do budoucna, že ta situace se změní. Děkujeme. Další kolega. Michael, prosím. Ano, děkujeme, děkujeme, pane místo předsedo, že jste mezi námi. Vy jste zodpovědní za pracovní místa, zaměstnanost, ale nyní jste u nás v našem výboru, který je zodpovědný i za potravinářské odvětví, samozřejmě to odvětví, které poskytuje mnoho pracovních míst, zároveň samozřejmě je zde mnoho malých, středně velkých podniků v tomto sektoru a bohužel je to sektor, který produkuje ovšem i mnoho odpadu a bohužel velice často má negativní dopad na životní prostředí a proto si myslíme, že by bylo užitečné Zdá se, že zde máme problém tlumočení angličtina. Prosím, ještě jednou bychom poprosili. Takže ještě jednou. Dobře. Čili, pane předsedo, vy jste zodpovědný za samozřejmě i zaměstnanost, vy jste vystupujete v našem výboru NV, které je zodpovědné i za oblast potravin, potravinové bezpečnosti. A právě tato otázka, otázka potravin, bohužel Čili ano, je to tento sektor potravinový, který poskytuje mnoho představenou pracovních míst, ale zároveň je to obrovský producent odpadu a zároveň, jelikož je nedostatek vlastně určité marže pro malé a středně velké podniky, které přesahují většinu této, tohoto odvětví a které neinvestovaly v posledních letech dostatečně. Ovšem samozřejmě, že zde vidíme neustále rostoucí poptávku vlastně potravy globálně, určité naše dovednosti samozřejmě jsou velice důležité ve srovnání s třetím světem a tak dále. Myslíte si, že tento sektor, který je vlastně sektorem budoucnosti, by mohl využívat například i finanční prostředky pro výzkum a vývoj z tohoto Junckerova plánu, který se plánuje z tohoto fondu. Děkujeme. Pan Demesmeker má slovo. Eh, eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a vítám mezi námi pana komisaře. Já jsem stínovým zpravodajem za skupinu EKR u Eh, ekonomiky v oblasti mm, recyklace, a rád bych vám řekl, že určité signály, které eh, jsme slyšeli z komise, vyvolávají u nás určité obavy, například to Evropské politické centrum, o kterém jsme slyšeli od dámy, která nám řekla, že bychom se měli ještě jednou podívat na naše cíle v tomto ohledu. Rád bych se zeptal, zda byste nám mohl potvrdit to, že naše evropské cíle zůstanou součástí naší legislativy a co skutečně v tomto ohledu má komise na mysli, když tvrdí, že bude chtít mít určité specifické eh, cíle pro jednotlivé země, znamená, že bude věnovat více času některým zemím nebo bude mít určité, určitá doporučení pro jednotlivé země, eh, různou rychlost plnění nebo různé cíle, nebo co to znamená. Máme k dispozici statistiky Eurostatu, pokud jde o domácí odpad, já mám čísla za rok 2013 a je zde jasné, že mezi členskými státy panují obrovské rozdíly, že skutečně to hrací pole nemá rovné podmínky. Jaká praktická opatření komise zvažuje v této oblasti, abychom zlepšili implementaci legislativy v této oblasti? Paní Šujica má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane místo předsedo. Vítám vás v našem výboru. Poslouchala se pozorně všechny dotazy a dovolte mi takové schrnutí. Dva hlavní body, které zde neustále zaznívají, je to jednak dohoda TTIP a poté je to cirkulární ekonomika a nakládání s odpady. Jelikož, pane Katajnene, vy jste měl možnost v posledních měsících cestovat po všech evropských státech Evropské unie. Jistě, jistě jste měl možnost vidět um, různou úroveň hospodářství v našich členských zemích, čili bude obtížné implementovat to stejným způsobem v 28 členských státech. Já samozřejmě chci podpořit váš akční plán. My všichni chceme mít tuto kruhovou ekonomiku. Samozřejmě, že ano, i mm, ta eh, ráda bych mluvila i záležitosti, které se týkají směrnice o odpadech. Ovšem ty tři hlavní dimenze, o kterých jste se zmínil, environmentální, ekonomická a sociální dimenze, doufám, že je dodržíte, protože bez těchto tří dimenzí nebudeme mít žádnou společnou Evropu. Ovšem jelikož už vlastně uplynul téměř rok od začátku našeho volebního období, čeká nás ještě, čekají nás ještě čtyři roky a všechny tyto plány jsou dlouhodobého charakteru, pěti, desetileté plány. Naši, ob, naši občany jistě očekávají konkrétní kroky v tomto ohledu a my rovněž očekáváme jakožto parlament konkrétní kroky v tomto ohledu. Proto bych se ráda zeptala, které konkrétní kroky uděláte pro to, abychom mohli opravdu skutečně zachovat všechno to, co nám prezentujete přímo v terénu. To je pochopitelné otázka, která se týká Chorvatska. Vy jste navštívili kohezní fondy, strukturální fondy k dispozici až do roku 2021 a miliardy eur, které máme k dispozici z těchto fondů. Ovšem, nový strategický plán, nový Junckerův plán znamenal určitý zmatek, protože naši občané najednou nechápou rozdíl mezi Junckerovým plánem na jedné straně a plánem investičním plánem prostřednictvím evropských fondů. To jistě jste se s tím setkal sám. Je velice důležité udělat jasný rozdíl mezi těmito plány a a fondy a vysvětlit to našim občanům. Proto bych vás ráda poprosila konkrétní odpověď. Dále mě zajímá výbor pro výběr jednotlivých projektů, které budou těžit z tohoto fondu. Zmínil jste známé, slavné odborníky, společnosti, ovšem není úplně jasné, kdo teda bude konkrétně vybírat tyto projekty. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A tím jsme ukončili seznam přihlášených do diskuse a nyní, pane místo předsedo, vám dávám slovo. Prosím, můžete odpovědět. Děkuji, děkuji za slovo. Paní Gardini, vy jste se ptala, Jakým způsobem bychom mohli z EPSI získat finanční prostředky pro projekty, které nejsou úplně profitabilní nebo ekonomicky, řekněme, výhodné z krátkodobého hlediska, jsou to velké projekty, zda bychom neměli mít na místě někoho, kdo skutečně bude znát konkrétní situaci, konkrétní podmínky, kdo by to zajistil, zda jsem, pokud jsem to teda pochopil správně. EPSI se zaměří na vysoko riskantní projekty, což znamená, že získáme v rámci kmenového kapitálu investiční prostředky pro projekty, které jsou riskantnějšího charakteru. To znamená, že ten profit prostě není, ten zisk není, ta návratnost není rychlá. A to znamená, že aniž bychom měli k dispozici nějaké, nějaký prvek sdílení toho, vnitřní sdílení Eh, rizika, tak by to nefungovalo. To znamená, že i ano, i hm, projekty s menším rizikem by mohly těžit z tohoto fondu. Komise nebude vybírat tyto projekty, my nebudeme dělat rozhodnutí o tom, který projekt je vhodný či nevhodný pro konkrétní země. Budou to soukromí investoři, kteří budou plánovat investice do konkrétního regionu či země z určitých důvodů. A pokud si budou myslet, že ten projekt je příliš riskantní, že by to zvýšilo v podstatě ty úrokové sazby a už by to nebylo profitabilní, tak by se mohli obrátit na EFSI a říct si, toto je životaschopný projekt, ovšem potřebuji sdílet riziko, které, to, které tím ponesu, tak aby ty úrokové sazby byly nižší, aby ten projekt byl, řekněme, ziskovější. Stejně to platí u PPP projektu. Itálie, Španělsko, Německo, Francie. Alespoň v tomto období v těchto zemích máme vlastně takové nároční promoční banky, které budou spolupracovat ze vsi, budou kofinancovat projekty, ke kterým poskytne finance EFSI a to je nesmírně pozitivní, protože oni na národní úrovni znají své klienty, znají místní podmínky, dané prostředí a pomůže to abychom opravdu eh, propojili ty správné projekty se správnými malými a středními podniky. Paní Švýca, kdo bude vybírat ty projekty? Máme tam dvouúrovňovou zprávu u EFSI. První je výbor, jež stanoví úroveň rizika a i bude identifikovat hlavní směry těch investičních politik. A poté je tam určitý prostor, kde, existuje, kde bude teda fungovat investiční výbor, lidé z trhu, kteří budou analyzovat, znají trh dokonale, eh, budou analyzovat tyto projekty a schválit či neschválit tento projekt na základě jeho skutečných kvalit a hodnot. Bude to opravdu takový nezávislý orgán, který bude vybírat tyto projekty. A rozdíl mezi strukturálními fondy a financováním Junckerova fondu je takový, že strukturální fondy byly alokovány pro jednotlivé země, využijí se pro eh, veřejný sektor, investice v této oblasti nebo veřejnou soukromý mm, projekt v závislosti na potřebách dané země. Junckerův plán bude tento fond bude samostatným fondem. Něco na způsob banky, ze které si budou moci všichni soukromé společnosti nebo vlády nebo místní orgány budou moci si požádat o tyto finanční prostředky. Nebudou to granty, budou to buď půjčky nebo, nebo přímo kmenový kapitál nebo kvázi kmenový kapitál nebo určité záruky. Pokud je o ten kmenový kapitál, ten je nesmírně důležitý pro malé a střední podniky, aby teda přemostili ty nedostatečné prostředky. Takové dotazy jsem slychala nejčastěji ze strany členských zemí zda skutečně tyto finanční prostředky tímto způsobem EFSI poskyt, poskytne, protože mnoho malých a středních podniků říká, no, my mu prostě eh, často sice získáme, získáme úvěr od banky, ale v podstatě nemáme dostatek menového kapitálu, tak nemůžeme expandovat. A pouze prostě americké společnosti mají e, o nás zájem, čili to je problém a my jsme proto chtěli reagovat na tento nedostatek na trhu a kmenový kapitál v tomto ohledu hraje pro malé a středně velké podniky ohromnou roli. Juniorská tranše, tyto investice budou k dispozici v rámci EFSI, to znamená, že je to takové, takový ten prvek sdíleného rizika, kde e, to bude vlastně určitým způsobem chránit ty soukromé investice, protože to první riziko bude právě pokryto ze strany EFSI. Pani Dali, doufám, že jsem tím odpověděl i na váš dotaz. Minimální velikost projektu. U malých a středních podniků samozřejmě ty projekty jsou malé protože samozřejmě, že v této oblasti to, to sdílení a kmenový kapitál, to jsou samozřejmě menší projekty. Infrastrukturní projekty jsou samozřejmě většího charakteru. E IB prostě nemůže e, řešit tisíce různých aplikantů, čili řekněme, alespoň několik milionů bude představovat ta prahová hodnota. Paní Višněvská Technologie, které se týkají hornictví, důlní průmysl, zda zde něco máme v um, plánu, v Junckerově plánu, což by mohlo změnit tento sektor, přetavit ho na něco čistšího, udržitelnějšího. Investice do čistých technologií, například v tomto sektoru, tam by mohli požádat o zdroje z EFSI. Toto je jedna z nejrychleji rostoucích oblastí v Evropě. čistý um, důlní průmysl, protože většinou to byl ten obrovský znečistovatel. V Číně například je obrovská poptávka po těchto čistých technologií a my musíme zajistit to, že my skutečně budeme tím pionýrem v této oblasti, průkopníkem pro tyto nové technologie. Už máme několik společností, které tyto typy čistých technologií poskytují. Bude, budou-li projekty v této oblasti? Ano, jistě, soukromí se investoři budou moci požádat o určité financování právě ze vsi. Pan Downs. nějakou dodatečnou legislativu bychom potřebovali v této oblasti. s vám nejsem schopen poskytnout ucelený seznam. Právě proto pracujeme v rámci projektové skupiny na tomto tématu, jaký by byl správný, udržitelný přístup u té kruhové ekonomiky, které jsou, mm, jaké jsou ty dimenze celé této problematiky, proč potřebujeme evropskou legislativu, regulace mm, v této oblasti, potřebujeme někde spíše deregulovat, co potřebujeme harmonizovat, standardizovat v Evropě pro dosažení změny celé této politiky nebo přístupu na udržitelnější trh, jaké jsou stimuly v této oblasti, potřebné regulace nebo nějaké jiné možnosti změn a tak dále. Pokud jde o tuto výzvu, já k tomu přistupuji velice opravdu s pokorou. Je to zajímavé, ale nesmírně náročné. Je to nový koncept. Chceme, aby byl konkurenceschopný, udržitelný, aby podporoval uh, environmentálně a ekonomicky udržitelnější růst. Čili je to taková nudná odpověď na skvělou otázku, ovšem doufám, že celý váš výbor přispěje k odpovědi na tuto otázku. Cirkulární ekonomika nebude jedním balíčkem, který vám nějak předložíme. Měla by to být spíše určitá filozofie. Pod, máme z té osvědčené praxe příklady z různých zemí a já doufám, že se stanou součástí vaší diskuze. Pan Florence. spalování, za to budeme podporovat a tak dále. To není naším záměrem, je to součas stávající situace v některých, řekněme, oblastech by to bylo lepší než skládky. Všem náš cíl by měla být recyklace, maximálně recyklace a bránit tvorbě odpadu. Čili. Myslím si, že v této oblasti vy jste mnohem větším odborníkem než já, čili já skutečně nebudu nějak spochybňovat vaše názory na tuto problematiku. Paní Rybasi se zmínila o tom, že naše komise jaksi nechce vůbec pokročit v legislativě. To není úplně tak, protože my vlastně fungujeme, tato nová komise, pět měsíců a chceme-li dělat velké věci místo nějakých drobných kroků, tak samozřejmě, že to trvá ta příprava. Je delší. EFSI a Junckerův plán, tyto legislativní návrhy, bylo něco tak rychle připraveno v minulosti, jako zrovna tyto návrhy. Bohužel je to pouze jeden velký bod, který jsme předložili um, um, parlamentu na konci jarního období, začátku léta. Předložíme další návrhy, ovšem to prostě všechno trvá určitý čas. A dále to byly endokrinní disruptory. Komise se rozhodla dělat eh, pro všechny tato opatření, která by mohla mít dopad, analýzu eh, studií dopadu, samozřejmě nová kritéria, které by mohly mít dopad, signifikantní dopad na všechny oblasti, ekonomickou, environmentální, sociální a tak dále, zdravotnictví, čili proto to chceme udělat v rámci sedmého environmentálního akčního plánu, který byl schválený v roce 2013, jak víte, parlament ho schválil společně s radou Hovoří se tam o tom, že musíme vytvořit harmonizovaná kritéria založená na rizicích pro identifikaci endokrinních disruptorů. To je důvod, proč to musíme udělat. Není to jednoduché. To jistě víte. Odborníci, vědci se různí ve svých názorech, a my prostě musíme jasně vědět, o čem rozhodujeme. Jistě jsou zde velice Eh, vyhraněné názory. Ovšem to, co potřebujeme, je, jsou data založená na důkazech, proběhlo i veřejné eh, konzultační řízení. Měli jsme asi 27 tisíc příspěvků k dispozici, musíme to analyzovat podrobně a pomůže nám to vytvořit určitý udržitelný přístup k této problematice do budoucna. Pane Balco. V Maďarsku máte špatné zkušenosti s PPP projekty, nikdo nenutí nebo nějak eh, nevnucuje nikomu PPP projekty. Máme dobré, špatné příklady. EFSI se bude zaměřovat na soukromý sektor na investiční plány v tomto sektoru a budou-li nějaké projekty PPP, proč ne? To je jeden z modelů. PPP projekty představují v našich představách většinou dálnice. Máme tam pozitivní, negativní příklady těchto projektů. Ovšem máme zde i méně komplikované způsoby strukturované spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v, té, v různých oblastech. Čili nemusíme proto využívat pouze PPP projekt, aby jsme získali financování ze vsi. A potom ten únik produkce. Production leakage. Ano, to je pravda. My to vidíme například protože nám mm, část produkce odchází do Číny, část se zase vrací. Musíme zajistit kon- dostatečnou konkurenceschopnost, tak aby naše společnosti prostě se necítily vyhnány z Evropy. Konkurenceschopnost znamená mnoho různých prvků, mm, znalosti, dovednosti, flexibilita v různých oblastech. Pan Gramatikakis jak přesvědčit investory, aby investovali do Řecka. První věc, kterou bych chtěl říci, je to, že EFSI by mohlo pomoci, pokud eh, se, pokud eh, bychom chtěli nějakým způsobem uvolnit ten soukromý sektor, aby chtěl investovat do Řecka. Čili můžeme pokrýt část rizika které je spojeno i s eh, rizikem, které představuje daná země, ovšem nemůžeme nikoho nutit. Já skutečně doufám, že stávající vláda stabilizuje situaci natolik, aby řečtí soukromí investoři a i jiní investoři právě investovali do řeckého, Řeckého odvětví cestovního ruchu a bude-li samozřejmě soukromý sektor ochotný investovat, tak EEP si pokryje část těchto rizik a já doufám, že tato situace opravdu skutečně se vyřeší, co možná i dříve. Pane Dantene? Potravinový průmysl, zda může těšit z tohoto fondu? Ano, jistě nové inovační postupy v potravinovém odvětví by mohly být podle mého názoru takovým příkladem, úžasným příkladem, kde by právě EFSI mohlo pokrýt část rizika projektu. A já skutečně doufám, že náš kontinent, který je známý úžasnými potravinami, bude inovativní dostatečně právě v tomto odvětví. A jakmile bude mít investice do výzkumu, vývoje nebo jakékoliv jiné velké investice potravinou odvětví, tak samozřejmě podle mého názoru to je tak kvalitní oblast pro investice jako jakékoliv jiné oblasti, pokud jde o právě pokrytí části rizika ze strany EFSI. Pan Demesmaker hovořil o flexibilitě. Znamená to tedy flexibilita růstu, nebo jak zněla vaše otázka? Mohl byste ji prosím zapakovat? Ne, já jsem se ptal na eh, palíček recyklační ekonomiky. Mimo jiné jsme totiž nedávno dostali informaci od Evropského politického centra, že budou znovu zkoumat cíle. A proto se ptám, eh, co komise má na mysli, když eh, hodlá specifikovat cíle pro jednotlivé země. Celkový cíl zůstane, e, jaký je. Ale když se podíváme na situaci v různých zemích, tak mezi nimi jsou velké rozdíly. Zdá se, že stejné standardy pro všechny nejsou proveditelné, alespoň ve střednědobém horizontu. V dlouhodobém možná, ale ve střednědobém horizontu ne, což je jedna ze slabin předchozího návrhu. Nebudeme tedy snižovat celkovou úroveň ambicí, ale musíme se zaměřit na to, co je proveditelné. Možná případně i zvýšení standardu, ale ta situace se liší země od země. Pokud je o to, co by mohla znamenat eh, kruhová ekonomika, ať už včetně eh, odpadového balíčku nebo bez něj, tak máme tu eh, design produktů a problémy s tím spojené otázku, jak zvýšit zdrojovou úspornost a jak snížit využívání surovin, jak posílit nové obchodní modely, modely které by podporovaly udržitelnější spotřebu, tedy například pronajímání, půjčování, sdílení produktů místo vlastnění produktů. Dále jsou tu trhy se surovinami a stimulace nových technologií a právě tak e, lepší přístup k informacím pro spotřebitele. Protože spotřebitelé jsou e, důležití v tomto kontextu, nejsou to pouze e, objekty ekonomiky, ale subjekty. Takže děkuji vám, pane předsedo, za tuto příležitost. Já děkuji vám eh, za to, že jste eh, nám detailně odpověděl a že jste přišel na eh, dnešní schůzi Další bod pořadu jednání už nemáme. Připomínám jenom, že další schůze se bude konat 13. dubna odpoledne a 14. dubna dopoledne. Děkuji vám za to, že jste dnes přišli a uvidíme se příště. uh, discussion. I do.